prezident. Dámy a pánové, denní zasedání pokračuje. Zápis ze včerejšího denního zasedání a přijaté texty jsou k dispozici. Jsou nějaké námitky k těmto textům? Nikoho nevidím. Zápis byl tímto schválen nyní přistoupíme k rozpravám o případech porušování lidských práv demokracie a právního státu. doba trvání přibližně jednu hodinu. prvním bodem dnešního jednání je situace v oblasti lidských práv v íránu zejména hromadné popravy a nedávná smrt blogera sattára beheštího. První promluví autor zprávy Romeva i Rueda. Děkuji. Situace v oblasti lidských práv v Iránu se neustále zhoršuje. Eh, setkáváme se s mnohými příklady špatného zacházení, mučení a dokonce smrti. Eh, bylo to dokonce v iránských vězeních dokumentováno. Máme 35-letého blogera, který byl zatčen